přednesl závěrečný proslov. Vážení předsedové výboru, čl- eh, poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám za všechny vaše dotazy. Během minulých eh, několika týdnů jsem se setkal s co možná největším množstvím poslanců a koordinátorům. Díky tomu jsem se soustředil na ty hlavní otázky, které jsem naznačil na počátku tohoto slyšení. Digitální odvětví musí sehrát klíčovou roli při mm, eh, hospodářském růstu a jeho oživování při vytváření pracovních míst. Musíme si uvědomit, že digitalizace je všudy přítomná. Digitální sektor se rozšiřuje každý den a já si myslím, že Evropa s ní musí držet krok. Pokud budu jako místopředseda Evropské komise potvrzen, tak dokončení jednotného digitálního trhu v Evropě bude jednou z mou hlavních priorit. Tak jak je to stanoveno v politických pokynech, který, které eh, přijal pan předseda komise Juncker. Myslím si, že pokud dosáhneme tohoto cíle, tak to nepřispěje pouze k oživení naší ekonomice a k vytváření pracovních míst. Kromě toho to zlepší každodenní život našich občanů a zlepší to také konkurenceschopnost našich evropských podniků v rámci digitální éry. To tedy znamená, že budeme stimulovat eh, digitální prostředí v Evropě, budeme minimalizovat právní nejistotu a budeme vytvářet rovné podmínky pro všechny. To zároveň znamená, že budeme vytvářet eh, důvěru v online prostředí tím, že posílíme, posílíme kybernetickou bezpečnost, budeme eh, chránit osobní i obchodní údaje. To ale zároveň znamená, abychom také odstranili celou řadu překážek, které jsou dnes příčinou toho, že jsou digitální trhy roztříštěny. Domnívám se, že jednotný digitální trh eh, je přesně to, co naše podniky a naše občané chtějí. Vysokopásmové připojení nebo vysokorychlostní širokopásmové připojení pro všechny. <clears throat> To všechno potřebujeme spolu s příslušnou infrastrukturou. Pokud tedy mám dostat očekáváním a e, tomu, co po mně chtějí evropští občané, tak e, musím pracovat co možná nejtransparentněji a mám to také v úmyslu. Zároveň se budu snažit spolupracovat, e, budu se snažit o vzájemnou důvěru budu eh, s neustálém dialogu se všemi výbory Evropského parlamentu. Děkuji. Vážený pane designovaný komisaři, dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkovala za toto velmi dlouhé slyšení. Eh, vy jste eh, nebyl v minulých týdnech eh, stoprocentně fit, nicméně se vám podařilo pokrýt obrovské množství otázek. Já jsem tedy předsedkyně výboru, který odpovídá za digitální jednotný trh a je jasné, že kolegové ne pouze z tohoto výboru, ale z celého parlamentu považují digitální sektor, digitální svět Eh, za něco, co se neodehrává eh, v nějaké separátní sfé, separátní sféře, ale jako něco všudy přítomného a něco, co nás tady do budoucna bude doprovázet při každé naší činnosti. To znamená, že eh, se musíme pokusit plnit všechny úkoly, před které budeme postaveny, tak abychom zajistili velmi bezpečný, ale zároveň dynamický a rozvíjející se digitální svět. Těšíme se na hodnocení zítra. Dříve než tedy eh, proběhne to hodnocení, tak eh, slyšení nebude zveřejněno. Eh, pokud tedy chcete zveřejnit nějaké sdělení, tak můžete, ale to vlastní slyšení tady bude zveřejněno až po tom hodnocení. Tři Výbory se eh, tedy sejdou, zítra v 11 hodin se sejdou eh, příslušní, koordiná, příslušní koordinátoři. Myslím si, že předtím se o tom ještě pobaví výbor IMCO. Eh, zítra v 6 Q2 v 11 hodin budeme demokraticky rozhodovat o dalším postupu a já vám v tuto chvíli velmi děkuji za pozornost.